Αγαπητές φίλες και φίλοι, αρχίζουμε... Kolegové a kolegyně, dámy a pánové, pokud dovolíte, ráda bych zahájila toto veřejné slyšení. Veřejné slyšení se bude týkat role veřejnoprávního vysílání, respektive institucí, které poskytují veřejnoprávní vysílání. Dovolte, abych přivítala všechny účastníky, odborníky, kteří zde přišli promluvit. Většina z nich pracuje v eh, oblasti veřejnoprávního vysílání velmi dlouho, má mnoho zkušeností a také mají zkušenosti z oblasti eh, sociologie, ekonomiky. Než se podíváme na pořad jednání, ráda bych eh, připomněla několik věcí, z nichž by, myslím, mohla vycházet naše diskuse. A také zmíním záležitosti, kterými se budeme zabývat my jako výbor pro kulturu. Zaprvé bych chtěla zmínit, že veřejnoprávní vysílání je služba všeobecného zájmu. Jeho poslání má být definováno členskými státy. Členské státy také definují rozsah na místní, regionální a národní úrovni. Veřejnoprávní vysílatele následně dostávají přímou či nepřímou státní pomoc, a to vybíranými poplatky a ze státního rozpočtu. Dělba pravomocí mezi členské státy a Evropské unie je také ošetřena v protokolu, který byl přiložen ke smlouvě a právě týká se veřejnoprávního vysílání v členských státech. Jedná se o to, že veřejnoprávní vysílání by nemělo vycházet pouze z komerčních zájmů. Nemělo by se snažit získat jenom co největší počet eh, posluchačů či diváků. Naopak, Mělo by se zodpovědně snažit poskytovat eh, autoritativní informace a v mnoha případech tomu tak je. Nicméně je třeba zmínit, že veřejnoprávní vysílání není běžným typem služby, hospodářské služby v veřejném zájmu, která by se řídila vnitřním trhem, má své specifické rysy a jsem přesvědčena, že hlavní řečníci o těchto charakteristikách budou dnes hovořit. Za stranu nebo ze strany a, eh, tradiční veřejnoprávní vysílatelů. A, eh, navíc probíhá technická revoluce, eh, se jejímiž důsledky se musíme vyrovnat a musíme jich využít. Rozšiřují se distribuční kanály, máme k dispozici digitální vysílání, máme k dispozici také nové telekomunikační prostředky, které mění náš život. No a to je obecný rámec, ve kterém bychom dnes se měli snažit zamyslet nad e, fungováním a rolí veřejnoprávního televizního vysílání v podmínkách, kdy se zvyšuje poptávka na trhu. Myslím si, že dnes se budeme muset zamyslet nad eh, několika otázkami. Co přináší digitalizace, alokace uvolněných pásem, zajištění rovného přístupu, vyrovnání na jedné straně potřeby uvolnit kmitočty pro nové typy služeb a na druhou stranu potřeby, aby veřejnoprávní vysílání opravdu sloužilo veřejnosti. Na druhou stranu se také budeme zabývat tím, do jaké míry nové konkurenční prostředí bude mít dopad na obsah veřejnoprávního vysílání. Ráda bych, abychom hovořili o tom, do jaké míry vlastně jsme schopni zajistit, a zaručit dokonce, že informace budou autoritativní a že zábavná bude zodpovědná. Komise vytvořila a sdělení o provádění pravidel týkajících se státní pomoci. A otázka je, do jaké míry bude potřeba stávající pravidla pokyny redefinovat a jak. A nakonec se budeme zabývat i tím, jak se dá zajistit nezávislost veřejnoprávních vysílatelů, a to jak finanční, tak instituční a v tomto novém prostředí, které se nám vytváří. Tolik tedy pár krátkých slov na úvod a nyní bych ráda přivítala jednotlivé řečníky. Jak vidíte, Slyšení jsme rozdělili do dvou částí. První část se bude týkat eh, role veřejnoprávních vysílatelů v eh, novém audiovizuálním prostředí. A já bych možná hned dala slovo panu Peremu Oriolovi Kostovi, který přichází z Autonomní univerzity Barcelony. Je to profesor politické komunikace. A ráda bych zdůraznila, že každý řečník dostal 10 minut, tak aby nám zbylo dostatek času na diskusi. Takže máte slovo, pane Kosto. Eh, muchas gracias, señora presidenta. Saludos a los señores diputados, al resto de expertos invitados. Eh, Paní předsedkyně, vážení eh, přítomní, vážení hosté, experti, já eh, využiji mého času proto, abych zanalizoval pět variant, které jsou nejdůležitější pro úlohu veřejnoprávních veřejnoprávních eh, vysílačů. Ta první, prvním eh, prvkem a první potíží eh, soukromých vysílání, kteří chtějí nabídnout kvalitní program, je v tom, že soukromá televizace neposkytuje společnosti to, co společnost potřebuje. A někdy se na ní nazírá jako na nekvalitní televizi, která eh, ponechala vel, velmi eh, prázdn, velká prázdná místa. A eh, tady bych chtěl označit několik prvků, které vlastně podporují její nezbytnost, protože soukromá televize se vyvíjí k praxím, které ji vlastně oddělují od těch společenských funkcí, které by televize měla mít. Musíme se také podívat na to, jak se mění zpravodajství, protože zpravodajství v je stále kratší a je tam stále méně kontextu. A spíše se zabývá a skandály než čím jiným. Rád bych také zdůraznil několik dalších témat. Ve Španělsku, ku příkladu, v podstatě NTV platí zločincům za to, aby hovořilo následně o, zlo, o zločinech, za které byli odsouzeni. Je třeba zdůraznit také to, že se nevěnuje dostatek pozornosti a mládeži a dětem, to je v podstatě konstantní faktor. A musím říci, že stále více se setkáváme s tím, že se informace směšují s interaktivními programy. Snaží se třeba získat peníze od diváků různými soutěžemi. A mám prostě pocit, že Soukromá televize neposkytuje společnosti to, co potřebuje, ale na druhou stranu je potřeba se podívat na její vývoj. Myslím si, že od zlaté střední cesty se odbočuje. Další věc. Myslím si, že je velice důležité, abychom našli eh, jakýsi stabilní základ v tom, že veřejnoprávní službu máme k dispozici. Potřebujeme také určitý právní základ pro vydávání vysílacích licencí. Nejde ani o to, kolik lidí se dívá na veřejnoprávní televizi. A často se setkáváme s kritikou, že lidé se nedívají na veřejnoprávní televizi a já si myslím, že o to vůbec nejde. Je potřeba se dívat na to, jak stát provádí zásadu subsidiarity a tímto prostřednictvím zajišťuje existenci kvalitního vysílání v mase ostatních vysílání. A myslím, že bychom se tedy neměli následně soustředěvat pouze na čísla. Já Eh, si nemyslím, že ta čísla by byla úplně nevýznamná, ale na druhou stranu je potřeba podívat se i právě na souvislost s principem subsidiarity. Vytváření veřejného prostoru veřejnoprávním vysíláním. To je další oblast, ve které se domnívám, že parlament eh, hodně pracoval Zavádění digitálního vysílání, tam si myslím, že bychom neměli akceptovat jenom stav, ke kterému už jsme se dopracovali. Myslím si, že nestačí říci, že se můžou dozvědět o digitální vysílání eh, na internetu. Myslím si, že je naopak potřeba, aby o tom byly programy v televizi, tak aby lidé věděli, jak funguje televize, jak se televize financuje. A to si myslím, že by i mohlo zlepšit pověst veřejnoprávních vysílatelů, eh, která byla očerňována jak neoliberály, tak eh, lobby soukromých vysílatelů. Musíme v podstatě zdůraznit, že veřejnoprávní vysílání je prostředkem subsidiarity a dále je potřeba také provádět kampaně, které by zlepšily pověst veřejnoprávního vysílání, která trochu upadla během posledních let. Další věc, kterou je třeba zdůraznit, je role veřejnoprávního vysílání v souvislosti s rozvojem nových technologií. A z tohoto pohledu je dobré eh, zamyslet se nad dvěmi věcmi. Za prvé, produkce. Soukromí vysílatelé pochopitelně pokračují ve své praxi, vytvářejí své programy a myslím si, že by měli co nejvíce eh, produkovat na místě, kde vysílají, tak, aby podporovali i místní audiovizuální trhy. Myslím si, že veřejnoprávní eh, televize by měla propagovat i nové formy žurnalistiky, občanské žurnalistiky. A myslím si, že veřejnoprávní a vysílatele by měli najít vlastně nové způsoby vyjadřování prostřednictvím této nové technologie. A myslím si, že by měli být inovativní, experimentovat a část těch experimentů bude určitě úspěšná. Tolik produkci, teď distribuce. Myslím si, že veřejnoprávní vysílatele by měli využít všech možností, které jim dává trh. Máme tady zde několik modelů. Za prvé, obecné a konkrétní distribuční kanály, které jdou směrem od veřejnoprávní televize přímo k divákům. Ale na druhou stranu také máme alternativní kanály. E, třeba internet v budoucnosti, možná i mobilní telefony do větší míry. Takže je třeba pochopit, že toto jsou všechno kanály, které bude potřeba využívat souběžně. Odborníci o tom hodně hovoří. Internetové stránky by tedy neměly být pouze jakousi podporou pro vysílání on demand. Měl by to být další nástroj pro poskytování informací vedle novin anebo nějakých digitálních publikací. publikací. A teď další hlavní věc, o které bych chtěl hovořit. Veřejnoprávní vysílatele by neměli uhýbat od svých hlavních úkolů. A proto musí existovat regulační rámec, jako ten třeba, který už máme. A to má souvislost i s prací eh, regulačních orgánů v členských státech. Jinými slovy, ještě jednou nesmí se zapomínat na to, jaké poslání mají plnit veřejnoprávní vysílání. A jedním z hlavních principů je nezávislost na exekutivě. A v této oblasti jsme zaznamenali jak pokroky, a tak naopak určité kroky zpátky. Decentralizace. V době ekonomické krize bývá často ohrozena decentralizace. Další věc. Veřejnoprávní televize by měla navíc poskytnout e, služby pro různá společenství v různých jazycích. A ve chvíli, kdy veřejnoprávní vysílání konkuruje soukromému vysílání, tak se velmi často stává, že veřejnoprávní vysílatele přizpůsobují své metody těm, které používají soukromí a za to je třeba je kritizovat. A další otázka, o které bych chtěl krátce pohovořit, jsou finance. Apeloval bych na zodpovědné financování veřejnoprávních vysílání. Myslím si, že je třeba nacházet nové, novátorské imaginativní formy financování a těchto veřejných služeb. Konec konců už o tom zmínilo. Buď to, to může být na základě legislativy přijaté jednotlivými členskými státy, která by třeba poskytovala výběr z několika modelů. A třeba můžou mít model, kdy nemají reklamu a všechny jejich programy jsou financovány z veřejných zdrojů. To vidíme v několika zemích. A nebo můžou mít situaci, která také panuje v některých členských státech, že i ve veřejnoprávním vysílání je reklama. Někde to může být směsice obou těchto přístupů. Takže na jednu stranu třeba a mají řadu vysílacích časů, ve kterých reklama není vůbec, zatímco v jiných reklama je. Tak, aby prostě byli konkurenceschopní s, se soukromými vysílateli. Takže tím posílí své finance z reklamy. Financování. V každé zemi existuje jiná tradice, v každé zemi existuje jiná komunikační politika, Ehm, v některých zemích se financuje veřejnoprávní vysílání eh, z daní, z rozpočtu nebo eh, v jiných zase z reklamy. Mám pocit, že ve Francii se snaží nyní najít eh, jakési nové zajímavé řešení. Pokud se veřejnoprávní vysílání zřekne konkurence v určitých oblastech, tak z zdrojů reklamy v některých oblastech soukromého vysílání se peníze převádějí do veřejnoprávního vysílání. To jsou všechno věci, které se dají domluvit mezi státem a veřejnoprávními vysílateli. Není to ani tak otázka jenom stanovování a nějakých rozpočtových položek jako Eh, spíše definice jednotlivých poslání veřejnoprávních vysílatelů. Eh, závěrem dovolte jenom krátké zhrnutí. Za prvé, mám pocit, že soukromé vysílání se stále více oddaluje veřejnoprávním a ehm, službám, jakožto součástí audiovizuálního vysílání. Druhá věc, veřejnoprávní vysílání by se nemělo posuzovat podle počtu diváků, mělo by mít mandát poskytovat kvalitní programy v oblastech, které se ostatním nevyplatí. Za třetí, v digitální um, éře bychom se neměli soustředovat pouze na televizi, je potřeba využívat všech dostupných kanálů a zároveň přitom zvyšovat eh, prestiž veřejnoprávních kanálů. Musím říci, že mnozí studenti u nás se staví třeba velmi špatně k veřejnoprávnímu vysílání a je potřeba tuto pověst veřejnoprávních služeb zlepšit. Je třeba zajistit, aby veřejnoprávní vysílání se neodchýlilo o své mise a to na základě a evropského regulačního rámce a národního regulačního rámce. Další věc. Pakliže um, tedy ten model, jestli ve veřejnoprávní televizi bude reklama, nebo tam nebude vůbec, anebo tam bude částečně. Já mám pocit, že ve veřejnoprávním vysílání by neměla být minimálně reklama celý den, protože jinak se nedá poznat, jestli je veřejnoprávní, anebo ne. Děkuji mnohokrát, pane Kosto. A myslím si, že máte pravdu v tom, že financování a vůbec Veřejné prostředky určitě budou jedním z hlavních bodů. A nyní dám slovo panu Olivii Zapojonovi, který je ředitelem. Přestoupím do francouzštiny. Tak nemáte 10 minut. Euh, Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, rád bych omluvil pana eh, Michela eh, Mojena, který je předsedou naší organizace a který bohužel z rodinných důvodů zde nemůže být přítomen. Paní předsedkyně, vy jste řekla, že veřejnoprávní vysílání je věcí obecného zájmu. To zajímá to za, vysvětluje, proč je tak rozvinuté toto veřejnoprávní televize v evropském kontextu. Jako mnoho veřejných eh, podniků eh, podléhá tedy právním problémům, musí být regulováno toto veřejnoprávní vysílání. A potom, eh, jako v mnoha jiných oblastech, podléhá otázce toho, co vlastně je jeho specificitou. Dnes eh, tento eh, náš, tento naše téma je eh, velmi aktuální. Vy jste připomněla, paní předsedkyni, revizi o použi- pravidel, tedy, která se týkají veřejnoprávních televizí. Dále ekonomická krize dopadá i na reklamní trh Eh, což má vliv na vztah mezi soukromými a veřejnými televizemi a vysílateli a potom, což je specificky francouzské téma, eh, se ve Francii eh, snažíme předložit nový zákon o veřejnoprávní televizi a o veřejnoprávném audiovizuálním vysílání. A pokud vás to zajímá, tak já vám mohu poskytnout v diskuzi potom doplňující odpovědi k této oblasti. Eh, rád bych zdůraznil tři body. Především, eh, jaká je specifika veřejnoprávního eh, vysílání a co ospravedlňuje jeho financování? Druhý bod. V čem má být toto veřejnoprávní vysílání příkladné? Došlo zde k analýze některých soukromých vysílání a srovnávání s nimi. A potom za třetí, Eh, jak je, jaká je budoucnost eh, tohoto veřejnoprávního vysílání a jaké jsou nové technologie. Vrátím se k tomu prvnímu bodu. Eh, co ospravedlňuje veřejné financování těchto, tohoto vysílání? Financuje se tedy daněmi. Ve Francii systém, který panuje, tak jako v mnoha jiných státech, je veřejnoprávní vysílání regulováno zákony. Čili vláda eh, má určitá pravidla, podle kterých jedná s eh, veřejnoprávními subjekty. Eh, myslím si tedy, že tato veřejnoprávní televize například vysílá kampaně obecného zájmu, diskuze v parlamentu, volební vysílání, diskuze o různých volebních programů a stran vysílá také eh, religiozní programy, eh, především v neděli. Čili to je taková ta oblast veřejného zájmu. Ale kromě toho existuje i potřeba určitého programování, eh, které se musí lišit od programování soukromých televizí. Nevím, jak najít správná témata, ale jde tady o jistou intelektuální a kulturní úroveň. Eh, která by měla být vyšší eh, nežli na soukromých televizích. O tom se diskutuje eh, ve francouzském parlamentu právě v rámci tohoto zákonu. Jedná se o to, že i programy například hudební by měly mít určitou úroveň, že se budou přenášet opery, klasická hudba, literární pořady ale i mm, původní francouzská tvorba dramatická, eh, která má eh, například historický dopad a, eh, a tak dále. V tomto stádiu je, oceňujeme oceňujeme způsobem určité říže. My si mm, stanovíme to, co je vlastně veřejnoprávním vysíláním, co vlastně charakterizuje toto vysílání a podle toho ho hodnotíme. A existuje na to celý postup, který existuje například i ve, Velké, ve Spojeném království. Existují určité testy v Německu, které se, mm, které se používají pro hodnocení těchto programů ve veřejnoprávních televizích. Eh, snažíme se nalézt co nejobjektivnější kritéria, která by vymezila to, co je specifičností veřejnoprávné televize. Eh, ve Francii podle zákona eh, francouzská veřejnoprávní televize musí respektovat i pravidla konkurence, eh, tak, aby nedocházelo tedy k porušování konkurence, tedy v obchodní činnosti těchto prostředků. A rád bych připomenul, že když došlo k revizi sdělení z roku 2001, eh, to je revize, kterou vy máte k dispozici, tak eh, tam bylo zdůrazněno, že je třeba respektovat princip subsidiarity. Eh, státy musí tedy zajistit pravidla a možnost tedy o konkurence veřejnoprávní a soukromé televize. Pan profesor Kosta se také zmínil o tom, že od 5. ledna ve Francii eh, máme nový smíšený systém, kde existují určité vysílací časy, eh, které jsou vymezeny eh, veřejnoprávní televizi. A pře, v této veřejnoprávní televizi jsme z této v určitých časových vysílacích časech jsme omezili publicitu, reklamu, což znamená, že veřejnoprávní televize se zbavila trochu eh, některých prostředků finančních, ale zároveň se tím odlišila od eh, privátních soukromých vysílání. Ale tímto způsobem eh, vlastně se osvobodila od určitého publika a zároveň se vyhnula té schizofrenii, že chtěla konkurovat tedy i soukromým televizím. Eh, veřejnoprávní eh, televize chce spíše eh, uspokojovat tedy ty veřejnoprávní potřeby. To, co vysílá, je pouze reklama určitého obecného zájmu. A nyní přicházím k druhé části. Čím by měla být tato veřejnoprávní televize příkladná? Ve Francii na toto téma existuje široká debata debata o, o, o tom, že e, veřejnoprávní televize by měly být e, doplňující, neměly by konkurovat privátním soukromým e, televizím. A ve Francii se říká, je třeba, aby veřejnoprávní televize byla jiná, nebo měla by vysílat americké seriály, neměla by vysílat mm, sportovní přenosy, které nemají velký význam. ale vůle ve Francii jde tím směrem, že to by měly být ty veřejnoprávní televize takové, eh, federál, takového federálního typu. A proto je potřeba, aby Eh, to byly eh, veřejno, veřejné televize eh, populární, to znamená, neměly by sloužit jenom určitým elitám kulturním, je třeba mm, dospět k vyváženému programu, programu, který by uspokojoval široké publikum a který by zároveň ale uspokojovalo i publikum náročnější. To jde v té logice, kterou postupují například BBC nebo některé německé televize ale e, do budoucnosti e, francouzská veřejnoprávní televize by chtěla mít e, jako velmi hodnotné kulturní programy, jak jsem to říkal již před chvílí. Čili chceme vytvořit určitou rovnováhu mezi náročností kulturní pro, pro to, abychom ospravedlnili vůbec existenci takovéhoto vysílání a potom mezi tedy zájmem pro široké publikum bychom nevytvořili mm, kanály, které by byly eh, selektivní. To, co je důležité pro evropské instituce a hlavně pro komisi, je také fakt, že eh, tyto veřejnoprávní televize by měly se eh, směřovat do budoucnosti a měly by tedy přecházet na digitální vysílání. A tento rozvoj by měl postupovat po třech osách. Eh, jednak digitální pozemní televize, analogická televize. A je jasné, že tady tudy eh, veřejnoprávní televize musí postupovat stejně tak jako ostatní vysílání. Potom je tu druhá osa a to je vysílání online. Eh, tady se jedná o mobilní televize a i tady veřejnoprávní televize musí přistoupit na tuto cestu, aby nebyla potom, aby se neodstala na okraji a nebyla znevýhodněna vůči privátním vysíláním. A potom je třetí osa, eh, a to jsou nové služby, eh, ne online, to jsou služby na požadavek, na vyžádání. A zde eh, bych připomněl, že to je zařízení, které by mělo zajistit, že nebude docházet k ne, ne, um, nesprávné konkurenci. Je to zcela eh, nezbytné, aby tyto veřejnoprávní televize eh, postupovaly touto cestou, tedy digitální i online, a eh, aby byly také interaktivní. Abych ještě uzavřel, musíme říci, že veřejnoprávní televize nechce konkurovat Eh, nesprávným způsobem eh, privátním vysílačům. Eh, musí to být příkladné vysílání, federativní, to znamená ne selektivní, ne určené jenom pro kulturní elity. Musí to být vysílání, které přistoupí i na technologické obnovy a na digitální vysílání. Děkuji. Děkuji vám, panu, pane Ově Zepiu. Eh, chtěl bych říci, že obsah veřejného vzdělávání může být vzdělávací nebo eh, může být sociální nebo pro mladé. To je k debatě. My často ovšem vidíme, že eh, komerční vysílání velice často se zaměřuje na mladé. To znamená, že eh, toto musí být reflektováno i ve veřejnoprávní televizi, poněvadž to je kontext, ono neexistuje ve vakuum. Další věc to je digitální televize. A tady jde zejména o to, kdo by vlastně měl se postarat o příslušné investice. Eh, jde o financování tedy Samozřejmě, eh, pokud je mm, některý vysílatel zcela soukromý, může eh, se více spolehat na reklamu a mm, může být tedy ziskovější. Všem na druhé straně, pokud je reklama někde omezená, pak eh, je třeba to hodně doplnit státní pomocí. Takže děkuji vám a nyní se přesuneme od veřejnoprávního sektoru eh, k soukromému a sice eh, dám slovo panu Rosy Bigamovi, který je generálním ředitelem Asociace komerčních televizí v Evropě. Máte slovo na 10 minut. A ano, eh, vy jste, vy reprezentujete soukromý sektor, takže určitě víte, jak cený je čas. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji vám za pozvání. Já tady eh, hovořím jménem ACT, logo vidíte tady na obrazovce. Já určitě nemohu hovořit ani pro eh, rádio, ani, eh, jménem tedy soukromých rádií nebo onlineových služeb. Jediné, stanovisko, eh, ze kterého můžeme my eh, komentovat eh, to, jak je na tom veřejnoprávní televize, je vlastně to hledisko, že my jsme jaksi konkurenti nebo partneři. Často se hovoří, že také soukromí vysílatelé velice často se zabývají veřejnoprávní nabídkou, to znamená, že my hodně eh, investujeme do vysílání, staráme se o pluralitu médií a eh, dá se říct, že eh, třeba také v politické oblasti byly to vlastně soukromé televize, které přišly se 24-hodinovým politickým spravodajstvím v různých zemích. Čili je to otázka, jak koexistovat s našimi veřejnoprávními konkurenty. Ano, takže já zpomalím trošku, dobře. Tak pokud se týče očekávání, koexistence veřejných a soukromých operátorů nikdy nebude snadná. Ehm, existuje Eh, velká strukturální výhoda eh, v tom takzvaném duálním systému, eh, to znamená veřejnoprávní stanice, ty mají zajištěnou část financování. Dobrý program ovšem to je velmi nákladná záležitost. Já vám tady mohu ukázat data z roku 2006. My zde srovnáváme veřejné prostředky a e, z prostředky, které jsou pouze e, k dispozici soukromým nekodovaným televizím. A e, toto jsou data z roku 2006 a novější data budou ještě daleko horší. Třeba v Německu očekáváme, že veřejné prostředky přesáhnou 8 miliard, je to v Německu v tomto roce, zatímco na, tom, na té druhé straně čekáme pokles o 5 Já tedy nechci nějak tady e, žádat o pomoc nebo zbuzovat sympatie e, nebo soucit, to ne. Ale já si myslím, že e, toto je náš kontext. My jsme v období ekonomického poklesu a toto je kontext, ve kterém se nacházíme zaznívají tady různé názory, že eh, soukromí si snad chtějí monopolizovat digitální vysílání, a všem to ničemu nepomáhá. Já bych spíše eh, to posunul na racionálnější základnu, tedy tu konkurenci mezi námi. Za prvé je dohoda o roli pro Evropskou unii a pro členské země v této oblasti. Eh, zdá se, že se tomu věnuje více času, než je třeba. Eh, myslím, že eh, toto není kontroverzní, aspoň pro nás, ale je to na členských zemích, aby si definovali tento vysílací prostor. Dále by mělo být nekontroverzní to, že v Evropské unii je třeba zajistit jednoduše a prostě dodržování pravidel i včetně státní pomoci. A to znamená, že je třeba se eh, zaměřovat na programování a toto má být pod kontrolou nezávislých regulátorů. Eh, dále jsou také pravidla, nebo měla by být pro finanční systém eh, duální financování, to znamená z reklamy a ze státní peněz, to je pravděpodobně to nejhorší, co může být. A to je nejen pro náš komerční vysílatele, ale také pro veřejnost a pro veřejnoprávní stanice. Eh, je to různé. Eh, dá se říct, že třeba také eh, Česká republika, kromě Francie, toto víceméně potlačuje a financování je nyní spíše jenom jednokolejné. Pokud se týče státní pomoci, je to velice důležité zejména eh, v ekonomické krizi a sice to, že je třeba postupovat podle pravidel a respektovat subsidiaritu. Ale když se podíváme na návrhy, nebo jeden z návrhů paní Krys, eh, Dá se říct, že eh, o subsidiaritě se v tomto textu hodně hovoří. Já nebudu to procházet, ale mm, toto slovo se tam objevuje Eh, celkem víc než čtyřikrát, čtyřicetkrát eh, v dokumentu, který má něco přes 100 no, odstavců. Eh, dá se říci, že je tady vlastně těžko říct, jak, jak na tom jsme, kdo by tady měl ty aktivity sledovat a podobně. Mm, tady je takové pravidlo, pravidlo, že eh, tam, kde není eh, dohled na evropské úrovni, tam by eh, to mělo být sledováno s členskými zeměmi. Čili tam, kde jsou aktivní členské země, tam se do toho nemá vměšovat Evropská unie. Už proběhly také spory spory o porušování konkurence a možná, že dokument paní Krusové to trošku změní, ale nevyřeším. A druhá věc je otázka monopolu, eh, monopol veřejného sektoru. Třeba eh, eh, v Lámští veřejní vysílatelé přijali to, že jsou tedy financování z veřejných peněz a to znamená, že se musí více starat o určité společenské zájmy. Ale Eh, my se tady dostáváme možná do eh, situace, nebo aspoň hodně se to říká, že veřejné vysílací stanice příliš eh, se nestarají o to, jaké dopady má na veřejnost jejich vysílání. No, může být třeba v otázce některých sportovních práv a de facto někteří to chápou, jakože mají biankoček k tomu, aby si monopolizovali sportovní vysílání. Dále transparentnost a objektivní data. Na to bychom měli více spolehat než na abstraktní argumenty. Já eh, jsem se soustředoval na eh, věci, které jsou spíše eh, v gesti ekonomického výboru, hospodářského výboru a teď se zaměřím spíše na tu kulturní otázku. Eh, tento výbor se často schází s paní Redingovou a eh, jedná také s radou ministrů, snažíte se získat finanční podporu pro mediální programy a vy se samozřejmě snažíte podporovat evropský obsah za veřejné prostředky. Ale Eh, bohužel mnohem více peněz tito veřejní eh, vysílatelé eh, utrácejí za hollywoodské filmy. Podle posledních čísel 84% veřejnoprávních prostředků jde na pořizování americké produkce a pouze zbytek na Evropu. Čili pokud Eh, by skutečně měly eh, všechny peníze, evropské peníze věnovány na, na, na evropské eh, programy. Nevíme, jak by to dopadlo. Jednoduše a prostě tady toto je třeba také postavit na racionálnější základ. A pokud se nyní týče kvót na evropský obsah. Náš výbor si myslí, že je to skutečně důležitý nástroj pro evropské programování. My s tím tady příliš nesouhlasíme. Nemyslíme si, že by to něčemu přispělo. Ale prostě je to součástí AKI a e, my třeba e, naši členové ACT, e, ti podle poslední zprávy komise mají 66 obsahu evropského Eh, zatímco eh, mnozí veřejnoprávní vysílatelé jsou pod požadovanou kvótou. Já nechci, abychom tady hovořili dlouze o kvótách, ale my jsme určitý hospodářský sektor a eh, my tedy se snažíme, aby tady nedocházelo k nevýhodňování. Tady se hovoří o inkluzivním eh, programingu a eh, samozřejmě eh, jsou tady k dispozici peníze, které by toto měly podporovat. Ovšem praktická zkušenost je taková, že většina nebo velká část programování je takové ty kvalitnější programy se velice často dostávají do vysílání až někdy pozdě v noci nebo podobně. A Značná část veřejného rozpočtu se tedy dává na pořizování obsahu, který eh, nemá žádný veřejný přínos. Eh, já myslím, že tyto debaty, které tady vedeme, eh, nás příliš daleko nedovedou. My skutečně máme velkou nabídku obsahu v Evropě a nevím. Jediný, kdo by skutečně mohl zanalizovat, zda evropští daňoví poplatníci opravdu dostávají za své peníze to, co by dostávat měli, to jsou nezávislí národní regulátoři. A Evropská unie eh, by to měla eh, skutečně podporovat a myslíme si, že to poslední sdělení, eh, že je velice dobrý krok vpřed. A to je všechno. Já vám děkuji za váš čas na pozornost. Děkuji, pane Vigeme. Děkuji mnohokrát za tuto informaci eh, o financování. financování tedy veřejných i soukromerečních eh, eh, vysílání. Minimálně v audiovizuálním sektoru a nekalá hospodářská soutěž To je jedna záležitost. Existuje e, státní podpora a, já mám pocit, že veřejnost se více dívá na soukromé kanály spíše než na veřejnoprávní kanály. Takže vlastně jestli existuje nějaká soutěž, tak se spíše týká obsahu a nikoli financí. A já jsem chtěla tuto věc zdůraznit, protože, jak vy jste sám říkal, my máme zájem o otázku obsahu. Přestože existuje velká státní podpora, tak si myslím, že důležitý faktor je, že um, přes tady tuto velkou pomoc se více lidí dívá na soukromé kanály než na veřejnoprávní. A já neříkám, že veřejnoprávní televize by jenom mělo být vysílání typu National Geographic. Musí tam být i obsah, který eh, vyhovuje potřebám a zájmu moderní společnosti. Konkurence to je velký, eh, velká výzva pro veřejnoprávní vysílání. Tak eh, zmínil jste také práva na sportovní pořady. Já mám pocit, že náklad tady nebo nákladnost těchto práv je trochu nafouknutá na základě dohody s různými sportovními združeními. Státní televize je součástí tohoto problému, to je pravda. Ale když se podíváme na práva, vysílací práva z akcí typu a, olympiády, <clears throat> to asi všichni znáte, myslím si, že to opravdu potom trochu zkreslí celý, celý obrázek. Děkuji. A nyní bych ráda otevřela diskusi paní Enikoda a paní Hieronymy. Paní eh, předsedkyně, já bych chtěla poděkovat eh, autorům eh, těchto zpráv a na základě toho, co jste právě řekla, neměli bychom posoudit eh, stranou eh, vysílacích časů pro veřejnoprávní a pro komerční televize, neměli bychom se také zabývat eh, tím, co vlastně potřebuje publikum. Publikum potřebuje někdy pedagogiku. Pokud my na veřejnoprávní televizi dáme kvalitu, tak potřebujeme potom, ale aby i soukromé, eh, soukromá vysílání byla kvalitní, protože eh, posluchač eh, neřekne veřejnoprávní televize je kvalitní a soukromá komerční televize ne. On bude hledat podle toho, co mu navrhují, co mu na... předkládají. Posluchači potřebují kvalitu, potřebují být vychováváni a potřebují Eh, aby eh, v Evropě byla, eh, bylo rovnovážné vysílání a co je jednodušší? Vytvořit rovnováhu všude nebo dát přístup televizi všude, když hovoříme o té klasické televizi? Veřejnoprávní televize samozřejmě potřebuje poskytovat veřejné služby, Eh, musí poskytovat i archivální služby, ale musí mít hlavně nezávislost a poskytovat nestranou informaci, nestranou a úplnou informaci. A z tohoto úhlu pohledu eh, je eh, mnoho co říci, protože často ty veřejnoprávní televize mají úspěch, protože je jejich eh, informace eh, odlišná. Eh, ne, nemůžeme financovat takovéto televize jenom proto, abychom ji chránili od všech nebezpečí. Ptám se, proč, proč se nezamýšlelo nad tím, že by se investovalo do produktu. Hovořilo se zde o fondech, která, které půjdou na výrobu filmu. A, ale eh, malé produkty kulturního obsahu jsou velice těžko eh, dostupné, jak pro veřejnoprávní, tak pro komerční televize. A nevidíme producenty eh, těch kvalitních produktů, kteří by například se zabývali právě rozrůznoucí kultur. A například je velice těžké prosadit inter, mezikulturní poselství. Je velice těžké prosadit na veřejnoprávní televizi takovéto programy. A e, je těžké je prosadit i na komerční televize. Myslím si, že je ještě velice těžké eh, kontrolovat. Pokud Evropa chce mít eh, slovo v této oblasti, a nechce ponechat veškeré legislativu jenom na národní úrovni, eh, tak bude nezbytné aby eh, šířila více informací o Evropě. A eh, zde si klademe otázku, eh, jak se k tomuto staví veřejnoprávní a komerční televize? Jak šíří tyto evropské informace? Já je nevidím nikde. Já vidím, že existuje francouzská informace, německá informace na francouzských kanálech, francouzská na německých, německá, BBC vidím eh, a poslouchám eh, minutové informace, ale když chci kompletní informaci o Evropě, tak se musím podívat na Euronews, ale to také nepokrývá vše. Eh, pak se podívám na Arte, tam vidím německo-francouzské informace, ale jinak zůstávám u těch národních úrovních. Čili myslím si, že Evropa by tady se měla trošku zasadit o změnu, pokud to stojí. Děkuji vám. Děkuji. E, paní poslankyně Jeronimi. Já bych chtěla využít eh, svého postavení předsedkyně a té příležitosti, kterou zde máme s našimi hosty. Eh, chtěla bych eh, trochu změnit postup této debaty. Eh, ráda bych nyní dala slovo našim dalším třem hostům, protože ty otázky se budou potom nakonec týkat všech našich hostů, takže eh, bych ráda tedy z pohostinnosti poskytla prostor jim. A potom bude čas na všechny vaše dotazy. Takže E, nyní e, za vaší podpory bych předala slovo paní Marie Rorbiron, která je e, vedoucí legálního oddělení dánského vysílání Danish Broadcasting Corporation. A minut máte. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala výboru za pozvání. My opravdu velkou ctí, že tady mohu s vámi dnes být. Pokud dovolíte, nejprve bych se krátce pár slovy vyjádřila o naší stanici. Stanice DR vznikla v roce 1925 a téměř stoprocentně je financována z licenčních poplatků. Máme čtyři VKV stanice, které mají podíl zhruba 70% a do 1. prosince budeme mít eh, šest digitálních a televizních kanálů, které by měly mít podíl zhruba 30%. Máme internetové stránky zhruba 4,25% a potom DAB a internetové rádio, orchestry a sbory. TV2, eh, to je stanice, která byla založena v roce 1988, teď má pět kanálů a stávající podíl je zhruba 40 V minulosti TV2 bylo financováno jednak z licenčních poplatků a za druhé i z reklamy. Dnes pouze na základě um, reklamy a abonentských poplatků. prosadku týkajícího se TV2 je pořád důležité zabývat se otázkou a kompetence, definice veřejnoprávních služeb. Když se podíváte na právní základ, tak se dá říci, že je opravdu velmi dlouhý a velmi pevný. Začíná před 50 lety smluvami, následně amsterdamský protokol před 10 lety a nakonec dva, dva loňské rozsudky. A tyto rozsudky jsou velice důležité, protože je to vlastně poprvé, kdy soud první instance vykládá právní základ definice veřejnoprávního vysílání. Podívejme se tedy na definici, která vyplývá z tohoto právního rámce. Je jasné, že cílem je plnit demokratické, sociální a kulturní potřeby společnosti a zachovávat pluralitu sdělovacích prostředků. Má být také zdrojem nezávislého objektivního, objektivního obsahu a fórem pro pluralistickou veřejnou diskusi. Z tohoto rozsudku TV2 také jasně vyplývá, že definice veřejnoprávního vysílání není propojena na konkrétní distribuční kanál. V tomto rozsudku se navíc zdůrazňuje, že vychází z principu subsidiarity. Jinými slovy, členské státy jsou následně kompetentní k tomu, aby definovali své veřejnoprávní vysílání. Nám se zdá být zcela jasné, že z dikce tohoto rozsudku vyplývá, že členské státy jsou pravomocné k tomu, aby v širokém smyslu definovaly veřejnoprávní vysílání. Na tomto rozsudku je také důležitá další věc, a to, že metoda financování není relevantní součástí této definice. Další důležitá věc je, že činnost soukromých televizních stanic není relevantní pro definici veřejnoprávní služby. Komise navíc může pouze kontrolovat tuto definici ve smyslu, jestli neobsahuje nějaké zjevné chyby. Mandát TV2 v dánské legislativě, tak jak tady vidíme, bylo poskytovat televizí rozhlasem internetem a jinak řadu programů a služeb, mimo jiné, zpravodajství, obecné informace, redakční materiál a zábavný materiál a to kvalitním a různorodým způsobem. Takže to je jasné, že tento mandát odpovídá tomuto právnímu základu. Když se nyní podíváme na návrh sdělení Evropské komise, uvidíme, že se tady objevují eh, určité postupy pro definici veřejnoprávního vysílání, rozšířování stávajících služeb i zavádění služeb nových nám připadne celkem jasné, že to neodpovídá rozsudku, který padl v kauze týkající se TV2, protože členské státy by měly být zodpovědné za tuto část definice veřejnoprávního vysílání. Také nám připadne celkem jasné, že tento návrh sdělení začíná hovořit také o tom, že financování by mělo být relevantní součástí této definice a co se nám také zdá být v rozporu s tímto rozsudkem. A možná nejdůležitější pro dnešní diskusi je ten třetí bod na spodku tohoto slajdu a to, že vzniká ex ante hodnocení. Jinými slovy, na evropské úrovni by se měl hodnotit dopad veřejnoprávního vysílání na trh. Měla by existovat relevantní kritéria týkající se veřejných nabídek anebo dopadu na možné komerční využívání. A nám připadne celkem jasné, že to je v rozporu s rozsudkem v kauze o TV2. Navíc se tady jasně uvádí, že pakliže to zavedeme na celoevropské úrovni, bude to znamenat, že členským státům odebíráme pravomoc definovat veřejnoprávní vysílání. Pro nás toho vyplývá následující závěr. Komise nemá pravomoc na to, aby omezovala pravomoc členských států definovat veřejnoprávní vysílání tím, že bude zavádět tyto nové prvky které mají být součástí práce veřejnoprávního vysílání. Kromě toho také nemá možnost podle našeho názoru stanovovat takovéto postupy a procedurální požadavky. Rádi bychom zdůraznili potřebu respektovat princip subsidiarity a různorodosti mezi jednotlivými státy na druhou stranu bych ráda zdůraznila, že to neznamená, že bychom byli proti regulaci. Víme, že regulace je důležitá třeba i vzhledem k tomu, že dostáváte licenční poplatky a že máte určitý veřejný úkol. Ale domníváme se, že především u malých zemí je důležité, aby národní zákonodárce mohl vzít v úvahu veškerá specifika své země, svého trhu a svého jazyka. V této souvislosti bych ráda zmínila, že v Dánsku už máme od 1. ledna 2007 jakousi zkoušku veřejné hodnoty, která bere v úvahu, že dánština je malý jazyk, Dánsko je malý trh a malá země. Dále nám připadne velice důležité, že by se neměl definovat, že by se nemělo definovat veřejnoprávní vysílání v tržních termínech. Navíc by mělo být definováno technologicky neutrálně, tak aby provozovatelé veřejnoprávního vysílání mohli držet krok s technickým pokrokem a sledovat tendence, které se objevují ve společnosti. Také nám připadne důležité, aby byl uznán pozitivní tržní dopad veřejnoprávního vysílání. Máme totiž pocit, že se zvyšuje laťka kvality díky veřejnoprávnímu vysílání, že vlastně velmi často my jsme průkopníky nové technologie otevíráme nové trhy, z čehož určitě budou mít přínos i soukromí vysílatelé. A navíc podporujeme tvůrčí a umělecké prostředí, což je také pro soukromý sektor důležité. To je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji. Je to zase další rozměr role veřejnoprávního vysílání a způsobu jeho financování. A eh, je to nový pohled na roli eh, státu. Eh, I v úhlu pohledu toho, jak se komise snaží najít společná kritéria pro veřejné financování, pro financování veřejnoprávního vysílání. Očekáváme stále ještě odpověď na to, jakým způsobem veřejnoprávní televize může používat rezervy, které má zpráv a také, také o tom, eh, jak jsou transparentní, jak, jsou, jak je transparentní eh, platby, teda subvence této veřejnoprávní televizi. A nyní bych předala slovu panu Alexandrovi Vrabcovi, který je ředitel, generální ředitel ORF. 10 minut. Paní předsedkyně, dámy a pánové, srdečně vám dík, děkuji za příležitost zde krátce promluvit. ORF to je národní eh, vysílací společnost v Rakousku. Máme dva eh, eh, dva televizní programy, národní a regionální Eh, rozhlasové programy a online službu. Eh, jsme vedoucí firmou na celém trhu a máme specifika. Jsme malá země, máme 8 milionů obyvatel a digitalizací eh, se nám podařilo získat podíl respektive na našem trhu mají eh, podíl německá média. Mm, to je skutečně eh, velká výzva pro veřejnoprávní televizi eh, u nás i pro naše soukromé konkurenty. To je mm, velice důležitá, důležitý aspekt této debaty. A sice souvisí to s tím, že Eh, úpravy veřejnoprávní oblasti by měla, eh, měly být eh, co nejsilněji v pravomoci národních států, poněvadž různé trhy mají opravdu velmi různé tržní podmínky a zejména je velký rozdíl mezi malými a velkými zeměmi, případně speciální případ Rakouska, který je malá, které je malou zemí v rámci obrovského německy hovořícího prostoru. Čili tímto chci podpořit subsidiaritu. Druhá věc, a to je důležité zejména na malém trhu, sehráváme eh, velice eh, významnou roli v tvorbě filmů. 90 hraných filmů v Rakousku produkuje ORF buď samotná, samotný, anebo v kooperaci s německými partnery. To znamená, že bez ORF by neexistoval funkční filmový průmysl v Rakousku, čili to je naše speciální odpovědnost. Také je jasné, a zaznělo to zde několikrát, že evropský veřejnoprávní rozhlas e, to je takový veřejný evropský statek a je to dáno tím, e, jak je široce definována tato veřejnoprávní služba. Čili není to zaměřeno na jakési malé e, cílové skupiny, nýbrž na nejširší publikum. Samozřejmě, že máme také své informační a kulturní úlohy, ale to je možno plnit pouze tehdy, eh, když eh, je to součástí širšího kontextu zábavního, sportovního a podobně. Další bod, eh, jakožto veřejnoprávní vysílače musíme mít také možnost vysílat programy pro široké masy, máme-li plnit svoji úlohu. Je třeba, abychom měli možnost účastnit se digitální budoucnosti analogový switch-off eh, v Rakousku prakticky už proběhl. Eh, domácnosti přešly na digitální příjem, formuje se trh a to znamená, že i veřejnoprávní eh, programy, respektive vysílače, vysílatelé by měli mít možnost také vysílat i specializované digitální programy, tematické programy, které budou doplňovat hlavní programy musíme mít také možnost eh, obracet se na všechny cílové skupiny, tedy možnost a povinnost, zejména také i na mladé, což znamená, že eh, musíme být přítomně také na nových platformách, to znamená online platformách. Eh, tím se poněkud posouvá dimenze konkurenční, poněvadž ta debata v posledních deseti letech, eh, to znamená soukromý versus eh, veřejnoprávní, eh, o tom se tady hovořilo hodně a teď na tom novém digitálním trhu to získává novou dimenzi. To se týká i tiskových médií, která jsou momentálně pod celým tlakem. Já nicméně apeluji na evropské instituce, eh, poněvadž eh, jejich eh, velkou odpovědností je uvědomit si, že toto není ta skutečná konkurence. Níbrž, že v těch nových službách největší konkurenti přicházejí z nemediální oblasti. Jsou to třeba nové firmy jako Google, Facebook nebo telekomunikační operátoři. Čili toto nejsou ti, kteří vypatřili do mediální oblasti. To znamená, že při regulaci je třeba zvážit eh, také to, že v duálním systému eh, je třeba vytvořit nejenom správnou eh, rovnováhu mezi soukromým a veřejnoprávním sektorem, nýbrž je třeba se dívat také na to, aby tato regulace nechtěně nepodporovala jiné, tedy ty, kteří stojí mimo mediální Eh, sektor. A musím říct, že z 90% to jsou neevropské firmy, nejbrž eh, jsou to firmy eh, vzniklé mimo Evropy a to tedy v budoucí regulaci určitě na to, to bude třeba se zaměřit. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu doktorovi Vrabcovi to téma, že konkurence přichází hlavně díky novým technologiím a díky eh, digitálnímu vysílání online, to je opravdu nový prvek, eh, kterým se musíme zabývat a který je třeba zanést jak do veřejnoprávného, tak do komerčního vysílání a nemůžeme se omezit jenom na tradiční formy eh, konkurence. Poslední řečník a poslední náš host je pan Pascal Albrecht Kirchinger, pro řekyně je opravdu těžké vyslovit správně toto příjmení. Vy jste eh, ředitel eh, ZDF, e, což je bruselský úřad. Máte 10 minut. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Budu hovořit německy, ale je to, uvidíte to tady v angličtině. Eh, já jsem z ZDF, to je eh, historicky za to eh, druhý německý kanál a de facto jsme veřejnoprávní televizi v Německu. Paní komisařka Redingová před několika týdny v interview řekla, jak by si představovala sledování televize v roce 2020. Řekla, já garantovaně budu svým vlastním programovým ředitelem, a budu se dívat na to, co chci a kdy chci. A tím eh, de facto shrnula to, o co jde také ve veřejnoprávním vysílání v současné Evropě. Členské země Evropské unie a mimo eh, Evropskou unii eh, z roku 2007 znají velice důležitou rezoluci ve které se uznává, že také veřejnoprávní rozhlas je televize a rozhlas, že je víc než jenom klasická televize nebo rozhlas. Jsem rád, že kulturní výbor nám dnes poskytuje možnost eh, ke sdělení týkající se eh, této revize nebo návrhu revize, eh, že si nás tady pozvali. Směrnice pro audiovizuální vysílání a jejím utváření jsme se také spolu podíleli a tato směrnice se stala eh, důležitým základním kamenem toho, aby se eh, regulace eh, médií v Evropě soustředovala na nezávislost a na svobodu projevu bez ohledu na způsob financování. Eh, sdělení z roku 2001, o které zde jde, to je sdělení, které nám pořád ještě docela dobře vyhovuje a to z toho důvodu, že je právě tak flexibilní, jak je třeba, aby bylo možné reagovat na aktuální vývoj trhu a zároveň plně respektuje tři aspekty, čili nespochybňuje. Za prvé evoluční charakter rozhlasu, za druhé funkční charakter veřejnoprávního vysílání a za třetí autonomii členských zemí při definování eh, rámce a financování veřejnoprávní služby. Proč by tato revize měla být nebo musela, nebo proč se musí eh, eh, konat, tedy revize, to eh, sdělení. Hovoří se o údajných dvou důvodech. Za prvé technologický vývoj a za druhé údajné, údajná deformace trhu ze strany veřejnoprávního vysílání v nových oblastech. Já se na tyto dva body soustředím a podíváme se na to, zda tyto důvody jsou oprávněné. Myslíme si, že eh, tady ta starost je přehnaná. Pokud se týče eh, deformace stávajících trhů ze strany veřejnoprávních služby. A mm, to eh, také technologie je chápána jako nekonvergující a jako omezená na jednotlivé trhy podívejme se trochu zpět. Co to je vysílání? Tak to vypadalo vysílání v roce 1920. Po desítky let šlo pouze o audiovysílání. O 30 let později, 30-40 řekněme, náhle je vysílání také vizuální. Pak přišla barva, v 70. letech teletext, Eh, internet a eh, televize na přání, toto eh, je stránka, webová stránka mediatéky CDF a tak to vypadá dneska. Čili je třeba si položit otázku, co je skutečně nového na současném vývoji. Že broadcasting to bylo vždycky ev, eh, evoluční, eh, technologicky neutrální a dokonce konvergentní. A to, co je skutečně novinkou v dnešních dnech, a to je velká výzva pro soukromé i veřejnoprávní vysílače, je eh, technologické splývání platform produkčních procesů a především užitku pro diváka. Divák totiž se sleduje programy paralelně, konvergenčně a interaktivně. To samozřejmě v realitě eh, stěžuje rozlišování mezi starým a novým a samozřejmě také eh, rozdíl mezi lineárním a nelineárním vysíláním. Výzvy, eh, s nimiž se musí potýkat rozhlas, bych chtěl znázornit na tomto grafu. Tady vidíme, že televize zatím dominuje, nicméně v Německu od posledního eh, fotbalového mistrovství došlo eh, k takovému trošku zlomu. Internet eh, roste, televize je hlavním, hlavní branou k spravodajství, nicméně internet ji šlape na paty. Víme, že 14 až 29 letí se velice silně soustředí na internet, ale internet se rozmáhá i v jiných věkových kategoriích, včetně seniorů na 60 let. V roce 2008, při nejmenším na německém trhu, e, e, lidé ve věku 14 až 29 let strávili eh, více času na internetu než před televizní obrazovkou. Messaging a sociální sítě sehrávají rostoucí roli, ale je také vidět, že videoportály a videa také eh, se silněji podílejí na využití internetu, což vlastně eh, ovlivňuje vysoce chování uživatelů. Co to znamená pro veřejnoprávní službu? Znamená to, že je třeba být přítomní, tak aby a je třeba se přizpůsobovat eh, sledovacím zvyklostem. Kromě hlavního kanálu je třeba mít také vedlejší kanály, aby eh, si mohli diváci sledovat to, co chtějí, a pak také propojení s online službami. To nejdůležitější, co my jsme zde provedli, to je eh, mediatéka pro catch-up TV, neboli sledování později, kdy to potřebujete. Eh, vidíte naše srovnání s RTL, ale je vidět, že také eh, fikce eh, v televizi se hrála velkou roli. To je vlastně dobře, my tady v naší mediatice máme nejenom vlastní produkci. Nyní bych uvedl příklad crossmediální jeho využívání, eh, které je poměrně rozšířené mezi obyvatelstvem. Eh, v loni jsme eh, produkovali desetidílnou dokumentární fikci o deseti osobnostech německých dějin. Bylo to obrovský, obrovský úspěšné, měli jsme 16% sledovanost, což je velice hodně. Dokonce 11,6% mezi mládeží do 19 let Dále 9 milionů návštěv na webových stránkách jsme měli k doprovodnému materiálu a 3 eh, miliony viewing catch-ups. Čili vidíte, že eh, kvalitní veřejnoprávní obsah eh, je využíván širokou veřejností také interaktivně a přes internet, čili to není žádná hudba budoucnosti, to je realita. Druhý bod. Neustále se vracejí výkřiky, kdykoliv eh, veřejná služba eh, se pouští do nových témat nebo do nových oblastí. Dovolte několik čísel eh, z Německa samozřejmě. Toto je vývoj německého digitálního trhu, jednak tedy klasická digitální televize. Vidíte, že tady nikdo nedosáhuje Eh, sledovanosti 20 nebo 25 My jsme velice silně segmentovaný trh, to eh, eh, frustruje naši privátní konkurenci, ale vidíte, že náš podíl na digitálním trhu klesá, zatímco RTL roste, je to podobně u SAT 1. Nebudu vás nudit čísly, ale tady to vypadá trošku jinak. Je to, eh, protože já tady mám uvedeny pouze eh, televizní poplatky, čili nemám tam do toho eh, zahnutý rozhlas. Tady je vidět, že pay TV je rostoucí trh. Dá se říci, že bude mít, nebo eh, na poplaci vybíráme rostoucí částku zhruba plus 1,46 ročně, čili to je výhoda proti privátním. Eh, privátní eh, ovládají 85 až 90 trhu s reklamou, přesněji to nevím, poněvadž čísla se nezveřejňují. A digitální kanály a online služby jsou bez reklamy. Velice sporná věc je Eh, zpravodajství online. Eh, my tady máme trošku problémy s nakladateli ve veřejné debatě. Například eh, od Media v roce 2006 měli obrat zhruba 230 milionů na digitálním trhu, což je víc než 14 jejich celkového obratu. A CDF Online má rozpočet zhruba 12 milionů ročně to je bez přenosových nákladů. Čili eh, s tímto rozpočtem to zvládáme. Na eh, televizním trhu je eh, velice důležitá máme, máme různé podíly v různých věkových kategoriích. U těch mladých do 30 let je to méně než 25 a pokud se týče informačního trhu online, tady mám eh, pár srovnávacích čísel. Dnes DE nebo Hojte DE, to je vlastně eh, hlavní spravodajská eh, relace večerní. Máme tam, tuším, 4 miliony návštěv měsíčně. A když se podíváte na Spiegel DE, tak to je nesrovnatelné. V tom, na tom celkovém trhu máme podíl necelá 2%. Čili, že bychom nějakým skutečně obrovským způsobem deformovali konkurenci, to tady o tom nelze mluvit. E, I když je to velice častý argument a říká se, že na německém trhu je to zvlášť hrozné. E, my máme omezení pro naše nové služby, to znamená, že informace tam můžeme nechat pouze po omezenou dobu. E, musím to mít vztah k našemu programu. Máme finanční omezení, eh, pak tam máme ten třístupňový test, eh, o tom jsem už také hovořil. Krátce ještě od Matiase Depfna, šéfa eh, nakladatelství Springer, k definici trhu a konkurence, o které hovoříme paní Baceli už o tom také hovořila, řík, řekl v interview v loňském roce, že je možné, že digitální dosah eh, veřejného vysílání je velice eh, velký tento dosah, ale nelze to monetarizovat, poněvadž není to financováno reklamou. Eh, to znamená, že CDF to pomůže, ale soukromému nakladateli to neuškodí. Poměry jsou tady komplikované, eh, z taktických důvodů se často porovnávají jabka s hruškama, ale jde eh, jednoduše a prostě o boj o eh, reklamu a boj proti konkurentům. A já už se pomalu dostávám k závěru. Není žádnou otázkou, dámy a pánové, to, že Evropské kongresní právo se má vztahovat také na veřejnoprávní rozhlas, nicméně jeho použití eh, musí být omezeno pouze na eh, ty oblasti, které mají skutečně co společného s reklamou, které, tedy na relevantní oblasti. My se domníváme, že Zásadní otázkou, mimo jiné také v souvislosti s novými médií a s regulací, eh, musí být eh, sugestivní síla, eh, působnost, aktuálnost. A pokud by přesto byl ten text z roku 2001 novelizován, pak by to mělo být v souvislosti s návrhem z ledna 2009. A sice, aby nedo, nebylo tak rozlišováno mezi novými a starými médií, to neodpovídá eh, technologické neutralitě ani realitě. Eh, prostě je třeba mít eh, více na zřeteli evoluci různě konvergujících médií. To tež platí pro publicistickou soutěž, ale pokud se týče posuzování trhu je třeba toto kritérium eh, publicistické konkurence více vzít úvahu. A já souhlasím s kolegyní eh, z TV2 eh, z Dánska, to, co bylo v tom příslušném rozsudku, k tomu se tedy připojuji. No a v neposlední řadě to, že existují a vyvíjejí činnost média veřejné služby, to ještě neznamená samo o sobě deformaci konkurence je třeba nezapomínat, že také regulace, o níž je dneska řeč, eh, musí být vnímána v celkovém kontextu. To znamená v kontextu, jakou chceme mít mediální krajinu v Evropě, kdo bude působit normativně, možná ještě od pana Budy bych eh, eh, něco ocitoval, to jsou Buda Media Německo. Pan Buda řekl, že E, e, zatímco dříve naší konkurenci byl třeba e, Spiegel nebo Stern, dneska je to Google, kde my máme tisíc inzerátů, tam má Google milion a je třeba nezapomínat, že konec konců jde o to, jak sami sebe vnímáme v konvergujícím světě a to je třeba Eh, mít na paměti při patřičném respektu ke konvergujícímu se světu médií. Děkuji vám. Eh, Pascal, eh, Děkuji, Paskale, děkuji. Radši nebudu opakovat tvoje příjmení, takže umožní mi, abych tě nazývala jménem Paskale. Ty jsi zde hovořil o eh, rozměru správné konkurence eh, ve veřejnoprávním vysílání a poukázal si na úlohu nových technologií ta prezentace eh, ZDF je pro nás opravdu přínosná a pro naši eh, diskuzi. Diskuzi na témata, která se týkají konkurence v rámci eh, veřejnoprávního a komerčního vysílání. A nyní dám slovo kolegům. Začnu o paní poslankyni Jeronimy. Já bych měla jednu procedurální otázku, paní předsedkyně. Je správně, já tady totiž nevidím nikoho z DG konkurence. Je správně, že tady nikdo není? E, tam lavice vyhrázené pro komisy jsou prázdné. E, já vám s dovolením odpovím. Uh chtěla bych poukázat na to, že v rámci organizace tohoto slyšení jsme pozvali také komisi a DG konkurence. Čili toto je veřejné slyšení a samozřejmě také zde mohou být členové výboru Econ. To je vlastně otázka, kdo se chce zúčastnit. To si musí každý rozhodnout sám. Rud. Já bych tady ještě jednou chtěla předeslat, že paní komisarka Redingová řekla dnes, že očekává, že sdělení z roku 2001 eh, bude také společně zpracováno od eh, DG Konkurence a další. Čili já chci říci, že skutečně v zájmu duálního rozhlasového systému a evropské mediální krajiny, že to považuji za naprosto nepostradatelné a nezbytné. A nyní k věci. My skutečně potřebujeme eh, zpřesnění eh, tady společenské objednávky, financování, transparentnost a tak dále, ale to už máme i v tom sdělení z roku 2001. Eh, novým tématem tady Komise eh, zdůvodňuje svoje nové práce novými technologiemi a konvergencí a jimi důsledky. A proto bych se chtěl eh, na toto, chtěla na toto soustředit. A mám tady dvě otázky. Nejdříve na pana Robio Rona. Eh, samozřejmě chci poděkovat všem dámám a pánu, pánům za jejich užitečné přednášky. Ale Eh, chci být koncentrovaná ve svých otázkách, čili chci se zeptat toto. A myslím si, že pro parlament i pro komisi je důležité vědět, eh, jak, jaké jsou, jaká jsou aktuální rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora. Mohli byste, prosím, ještě jednou vysvětlit ty pojmy, jako je kontrola zneužívání, relevantnost trhu a selhání trhu. V původním návrhu eh, komise toto bylo také selhání trhu. My jsme eh, předpokládali, že jde o kontrolu zneužívání. Samozřejmě důležitý je dopad na trh. Jestliže eh, vyjdeme ještě jednou z kontextu toho soudního výnosu u těchto pojmů. Kdybyste mohli nám jaksi uvést tyto pojmy do kontextu a jaké signály tento soud vlastně vyslal. Eh, moje další otázka, pan Žapto, pokud to říkám správně. CSR má také eh, také se zaměřuje na duální mediální rozvoj. A tady moje otázka je tato nové digitální nelineární služby. Vše jsem se na to ptala o té audiovizuální mediální směrnice. My jsme je jaksi vymezili. Jak ve Francii vysvětlíte v souvislosti s touto konvergencí, eh, jak rozlišíte tedy eh, lineární a nelineární služby ve vaší regulaci o Eh, e-commerce, o elektronickém obchodě, to znamená služby, které nespadají pod rozhlasovnou eh, své zákonodárství. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že jsme dnes měli možnost probrat tyto důležité otázky. Přestože se jedná o kompetenci komise, tak pro řadu členských států i pro parlament, je jasné, že tento návrh sdělení takto nemůže být přijat. A jakožto poslanec výboru Ekoncem je mi velmi líto, že tady není příslušné generální ředitelství. Jsem rád, že tady je rada, jsem rád, že tady je zastoupena řada členských států. A myslím, že to vysílá určitě důležitý signál komisi. Teď k budoucnosti provozovatelů veřejnoprávního vysílání. Je jasné, že budou potřebovat nové technologie, je jasné, že je třeba přejít od lineárních k nelineárním systémům. Je také jasné, že je potřeba dát šanci a provozovatelům veřejnoprávního vysílání připojit se k tomuto. A musím říci, že komise byla poměrně přísná ve svém hodnocení. Dánská eh, prezentace se mi velmi líbila. Roy Beron také eh, velmi užitečně hovořila o příslušném rozsudku týkající se těch TV2. A vyplynulo z ní, že je třeba brát v úvahu eh, interpretace soudu. Mám ale otázku, která se týká exanté hodnocení, kterou bych chtěl předložit všem členům panelu. Jakým způsobem by se dal provádět tento systém tak, aby nestál v cestě členským státům, protože vím, že řada kaus, která se týká státní podpory, je trochu specifická. Pokud se mají rozhodovat jenom členské státy, tak vlastně jenom malé opatrné krůčky. Jakou to má souvislost tedy s rozhodnutím v kauze a TV2? Také jsem si vyslechl kolegy z Asociace komerčních vysílatelů, kteří říkají, že vzniká dostatečný prostor a s tímto ex ante hodnocením. Já mám pocit, že tomu tak není, že členské státy budou opravdu činit jenom malé opatrné krůčky a zajímalo by mě, jakým způsobem by se dal tento systém zavést a přitom zajistit budoucnost veřejnoprávního vysílání. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Padea. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, tak bych nejprve poděkovala výboru za uspořádání e, tohoto slyšení. Měli bychom se skoro pochválit, protože se jedná o velmi aktuální a důležité téma. E, Teď jsme v poslední fázi, tedy v diskusi, ale musím předem říci, že jsme slyšeli velmi rozsáhlé a velmi zajímavé přednášky. Ráda bych poděkovala všem řečníkům eh, za jejich vystoupení. Mám jenom pár připomínek, mohu-li, týkající se novelizace této směrnice. Já si myslím, že je pozitivní, že tato směrnice je novelizována a že komise to celé spustila. Je totiž důležité, aby obsah sdělení z roku 2001 byl přizpůsoben tak, aby byl schopen brát v úvahu změny, ke kterým se v podstatě odkazovalo tehdy, ale nyní už existují. Jedná se o změny jednak technické, tak o změny v evropském právu. E, také musíme vzít v úvahu vývoj, který nastal od roku 2001 v roli veřejnoprávního vysílání při zajišťování demokratičnosti, kvality a plurality programů. Myslím si, že komise musí vyrovnat respektování kulturní plurality a s případnými opatřeními, které by mohly um, pokřivit trh a přitom dodržovat zásad, zásadu subsidiarity. Je důležité, aby komise v tomto sehrála svou roli. Když se podíváte na veřejné financování není možná dostatečné a veřejnoprávní televize by měly se snažit získat peníze i od zadavatelů reklamu, reklamy. A kromě toho je potřeba, aby veřejnoprávní vysílání bylo více inovativní ve svých programech. Potřebujeme revidovat právní rámec, potřebujeme revidovat veškerá ustanovení týkající se veřejnoprávní vysílání, ale přitom je třeba zajistit, aby i soukromí vysílatele měli své místo. Nicméně určité služby v oblasti veřejnoprávního vysílání by mohly být placeny přímo občany. A to samozřejmě při tom, že bereme v úvahu um, univerzálnost tady této veřejnoprávní služby ale ne, nezacházet příliš daleko v této oblasti. Děkuji. Helga prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mm, eh, bych chtěl poděkovat, chtěla poděkovat eh, všem pozvaným hostům za jejich opravdu užitečné eh, za jejich informace. Ruth Jeronymy říkala, že eh, tento výbor očekává, že komise eh, že bude tedy, eh, budou tedy spolupracovat příslušné DG, příslušná DG v komisi. Prostě není možné, aby DG konkurence tady v podstatě dneska nebyla. To nemůžeme schválit skutečně je třeba, abychom konceptně spolupracovali v zájmu eh, evropské veřejnosti. A to znamená, že eh, na jedné straně mediální pluralita, kulturní rozmanitost, kvalita spolu s eh, konkurencí na trhu. Toto je třeba uvést do rovnováhy a nemůžeme to ponechat pouze na tržní konkurenci. Samozřejmě je hezké, eh, když eh, tady můžeme sledovat eh, konkurenci mezi veřejnými a soukromými médii. Já mám jednu otázku na Sevigna. Vy tady předpokládám, že ty návrhy Sarkozyho, aby ve veřejnoprávní televizi už nebyla žádná reklama, že to považujete za pozitivní. Navíc jste řekl správně, eh, že velkými novými konkurenty jsou eh, Google, Telekomy a podobně. Eh, mě by zajímalo, pokud se týče budoucí regulace, jak to vlastně vidíte, jak byste si to představovali, jakým způsobem by se ta regulace měla vyvíjet. Děkuji. Nejdříve, než předám slovo na pět minut eh, všem eh, mluvčím, tak eh, začnu od konce. Tak bych ráda položila dvě doplňující otázky. A nežli je vznesu, ale Promiňte ještě, říká předsedkyně, Jistě se zde někdo hlásí o slovo. Paní poslankyně Tomaševská. Ano, já jsem požádala o slovo již eh, předtím. A děkuji, že jste mi dala tu možnost eh, ještě pohovořit. Především Potřebujeme jasná finanční pravidla. To je ústřední otázka. Jak bych se mohla napojit tedy na diskuzi, eh, která se zde eh, v současném okamžiku odehrává? Eh, jedná se tedy o financování veřejnoprávní televize a komerční televize. Hmm. Vláda eh, by chtěla eh, předplatné, nebo ty eh, předplatné televizí a rozhlasu úplně zrušit, ale je spousta subjektů, které se proti tomu staví. Tak vzniká situace, kde kde eh, veřejnost by eh, podporovala eh, toto vysílání bez podpory vlády. Vy jste vznesla velice důležitý dotaz, protože má vliv na demokratickou povahu těchto veřejnoprávních služeb. Televize a rozhlas se mohou pojímat různě, nezávisle na tom, kdo je zrovna u vlády v dané chvíli. Takže se mi zdá důležité, abychom ty kánony, ty mm, poplatky za televizi a za rádio nechá, ponechali. U mě v naší zemi se o tom eh, velice diskutuje. Nicméně je potřeba i jiných forem subvencí veřejných, protože to není jenom eh, otázka rozpočtu. A druhou věc, eh, chtěla bych říct, že reklama to je takový smíšený systém pro rozhlas i pro televizi. Jiná je situace u komerčních televizí, jiná u veřejnoprávních televizí. Existují určitá omezení, že některé programy se nem, nesmí eh, přerušovat reklamou. Eh, existují určité vysílací časy ve veřejnoprávní televizi, které jsou vyhrazené pro eh, reklamu. Pak existují programy, které mohou být vysílány jak na e, soukromých, tak e, jak na komerčních, tak na veřejnoprávních televizích, například programy pro děti. A pak je tady další rys, e, o němž hovořila paní Nika. Chtěla bych vědět něco, co se týká i komerční televize a samozřejmě hovořím zde o polské situaci. V Polsku e, byl promítán program Velký bratr. Bylo to velice populární vysílání. Až do té míry, že jeden e, z herců byl e, nakonec zvolen do parlamentu. E, na programy byly různé e, reakce a e, také byly různé reakce na tento, toto jeho zvolení a to na všech možných úrovních. A to byl vliv tedy televize na veřejný život. Vliv jak pozitivní, tak méně pozitivní. Děkuji kolegyni. Někdo z komise nebo ředitelství pro informaci by eh, se chtěl ujmout slova. Je tu někdo? Nežli předám slovo na tři minuty našim řečníkům, tak bych eh, položila dvě otázky. No, doplňující. Mohli byste nám říci, v jaké fázi je v současné době eh, vyjednávání o, o rozdělení eh, kmitočtů a digitálních kmitočtů, abychom eh, se mohli podívat také na to téma přístupu k telekomunikacím v té oblasti digitálního vysílání. A druhý dotaz, ten se týká Ten se eh, týká pana Zapiu. A to je hodnocení, hodnocení programu. Eh, programu na veřejných, eh, právném vysílání. Na základě toto hodnocení, pokud jsem to správně pochopila, se bude potom také provádět financování. To budou kvalitativní kritéria, jejich cílem bude, bude vypracovat eh, jiná kritéria, například výchovná, kritéria kulturní. A to tedy v opozici k soukromému vysílání. Eh, to je důležité, tento problém hodnocení. Takhle začneme s panem Pascalem Albrecht Kirchingerem. Tři minuty. Nicht an, doch. Eh, eh, vy jste hovořili o digitální dividendě. Eh, byly určité signály, že někteří účastníci by i sem chtěli vnést téma konkurence, ale myslím, že obecně jde o něco jiného. My Obecně jsme toho názoru, že frekvenční politika by měla zůstat v pravomoci členských zemí, alespoň pokud se týče rozhlasových frekvencí a jde de facto o oblast, kde regulace eh, regulaci je třeba vnímat eh, v kontextu eh, všeho ostatního. A o tom nebo na to nám velice záleží, proto děkuji za uspořádání tohoto slyšení. Já bych chtěl říct, že debatu a oprávněné otázky k evropské konkurenci a konkrétnímu právu, eh, to musíme všechno takto vidět eh, v kontextu. Prostě nemůžeme mít na evropské úrovni příliš mnoho příliš odlišných regulací a pro nás je tedy velice důležité, aby se konzekventně trvalo na technologické neutralitě, aby se respektovalo to, co si přejí členské země k veřejnoprávní, v oblasti veřejnoprávního rozhlasu, poněvadž debata na to téma se odehrává právě na území členských zemí. A také tyto stanice Eh, produkují programy pro ty, kteří si je platí pro koncesionáře. My hovoříme o evropském modelu, je to model duální, eh, my si zatím stojíme, samozřejmě je třeba mít eh, a vlastně existuje vyvážená konkurence, no a my se navzájem učíme, my od vás a vy od nás ještě více. Konkurence v oblasti publicistiky, o tom jsme dneska hovořili, to sehrává velkou roli. Jde mimo jiné o evropské zastoupení na webu, kde dochází k proudům eh, kapitálu a zájmu, které jsou daleko významnější než finanční zájmy. Eh, eh, lidem je tady přímo jaksi více doporučován určitý obsah a pokud budeme v této oblasti ještě silněji zastoupeni, pak určitě nikdo nepochybuje o tom, že Evropa sem patří. Já bych na závěr ještě eh, řekl toto. Pozitivní efekt veřejnoprávních investic do této oblasti je třeba uznat. K tomu uznání dochází, alespoň ze strany DG konkurence, ale myslím si, že je třeba zohlednit ještě více při eh, realizaci celého přístupu k věci. Naše ekonomická role by totiž neměla být vnímána výhradně negativní, jakožto eh, nekalá konkurence za pomocí veřejných peněz. Eh, my jako CDF jsme v minulém roce investovali 5 milionů eur do produkce, čili Eh, ty peníze my jenom tak neutrácíme, my také s nimi čeho si dosahujeme. Děkuji. Děkuji. Nyní dám, Nyní dám slovo panu Vrabcovi. Co? geht's jetzt? Ja. Uh, drei. Já mám, respektive na mě jsou tady tři otázky. Za prvé je to reklama ve veřejnoprávním eh, rozhlasu. Já myslím, že je důležité, aby i do budoucnosti eh, si členské země mohly rozhodnout, nebo aby měly možnost ponechat to duální financování. Eh, to je zejména na malých trzích velmi důležité. Dále veřejná hodnota, kterou vytváříme, eh, ta se velice těžko měří a hodnotí, má kvalitativní i kvantitativní kritéria. Eh, naším společným úkolem, eh, tedy veřejnoprávní služby, je vstoupit do této debaty, umožnit tuto debatu a pokusit se vyjádřit také kvalitativně to, co vyjádřit je třeba. Kvantitativně kritéria jsou velice jednoduchá. Porovnejte si například, kolik korespondentů mají v Bruselu, třeba zde v parlamentu, eh, veřejnoprávní média a kolik jich tady mají naši přátelé z komerčních stanic. Já myslím, že tady ta čísla jsou velice jasná, že která ukazují, že tedy je zde výrazný rozdíl také ve vnímání evropských záležitostí. No a k paní Triple, k její otázce, skutečně je velkou výzvou eh, to, co nyní Google provádí v reklamě, takzvaný behavioral targeting, eh, to znamená, že se eh, ukládají data uživatelů a ta reklama je pak velice cílená. V Rakousku například více, už, ne, více než polovina reklamy už je ne eh, v klasických médiích, ale spíše už na internetu, v sociálních službách a podobně. A v budoucnu, a to může být velice blízká budoucnost, eh, by eh, to eh, financování eh, prostřednictvím těchto kanálů mohlo být eh, velice důležité pro soukromé i veřejné stanice. A tady je třeba si klást otázku, jak vlastně vypadají ty toky peněz a jak do budoucna financovat naše veřejnoprávní média, které jsou pilířem evropské demokracie. Děkuji mnohokrát. Maria Ren, prosím. Thank you. Děkuji. Ráda bych se pokusila odpovědět na otázky, které mě byly položeny. Pokud dovolíte, tak se soustředím na hodnocení ex ante. V současné době, tak jako bylo navrženo ex ante hodnocení v návrhu sdělení komise, se netýká pouze zneužívání. Je to vlastně obecný postup, který by měli spustit provozovatele veřejnoprávního vysílání, jakmile a rozšiřují stávající službu anebo zahajují novou službu. Ve sdělení se výslovně uvádí, že čím více se blíží nová služba komerčním stávajícím službám, tak tím pravděpodobnější je, že odtáhne uživatele ze soukromého trhu a pokřiví hospodářskou soutěž. Jinými slovy tedy, jestli provozovatel veřejnoprávního vysílání spustí novou službu, která bude mít dopad, tak bude mít dopad na eh, konkurenci pakliže nemá komerční, komerční potenciál a pakliže ji vůbec neposkytuje jiný provozovatel na trhu. A to si myslím, že je opravdu klíčové pro provozovatele veřejnoprávního vysílání, protože to brání rozvoji provozovatelů veřejnoprávního vysílání. De facto to znamená, že komerční provozovatele budou částečně definovat možnosti, které veřejnoprávní vysílatele v budoucnosti budou mít. Už se s tím setkáváme nyní. Zaznamenali jsme diskusi v eh, sekci týkající se tisku v Dánsku jsme začali s internetem před nějakými 15 lety a teď už trh se pořádně rozběhl a existuje obrovský potenciál reklamy. Oni najednou chtějí, abychom na internetu nefigurovali. No a následně jsem hovořila o kompeten- kompetenci uh, spojené s tím, co činí komerční média. Další věc toto hodnocení dopadu na trh je administrativně velmi náročné a my jsme malá země, máme rozpočet, který je daleko nižší než u větších evropských zemí a musím říci, že by to mělo negativní dopad na náš rozvoj v oblasti obsahu, protože prostě budeme mít méně peněz na tvorbu. Obáváme se tedy toho a je to podle nás důležitý problém, je třeba zajistit, abychom neměli evropské hodnocení ex ante, aby se o toto postarali národní zákonodárci. Děkuji. Děkuji, Marie. Pan Bigem. Děkuji, paní předsedkyně. Dostal jsem tři otázky. První od vás a od paní Hieronymy. Týkala se toho, jestli generální ředitelství pro informační společnost by mělo být spojeno s tímto sdělením. A víte, není na mě, abych říkal Evropské komisi, jak má dělat svou práci. Občas se teda říkám, že by to bylo fajn, kdybych mohl, ale přesto. A v této konkrétní oblasti bychom neměli žádný problém, pokud by to bylo společné sdělení a pokud by to nevycházelo pouze z generálního ředitelství hospodářská soutěž. Paní Triple se mě ptala na nedávné vývoje ve Francii, kde provozovatel veřejnoprávního vysílání má daleko menší možnosti vysílat reklamu. A jakmile přejde plně na digitální vysílání, tak ta reklama zmíní úplně. A vy jste předpokládala, že se mi to bude líbit. Musím říci, že eh, ten princip, že by veřejnoprávní vysílatele měli být financováni z veřejných peněz pouze, je v pořádku, ale myslím si, že způsob, jakým se to provádí ve Francii, působí komerčnímu sektoru problémy. Nejsem odborníkem na všech 27, eh, na všech 27 mediálních trhů, nicméně máme k dispozici dokument, který připravili kolegové. Eh, je tady v místnosti k dispozici. Problém francouzského systému spočívá v tom, že nenahrazuje ty ztracené peníze více veřejnými prostředky, ale ukládá daň a soukromým vysílatelům s tím, že by vlastně mechanicky ty peníze šly ze soukromých do veřejnoprávních a následně že těm by se dařilo lépe a ty peníze, a peníze by se vrátily v daních. Problém je, že ty peníze se dostaly jinam do internetu, kdo ví, anebo prostě zmizely, protože se šetří v rozpočtech takže soukromí vysílatele následně platí více daní z méně příjmu. Podívejte se na ten dokument, eh, spíše než se spolehněte, nespolehejte se jenom na moji interpretaci. A, pan Fischer, a, a otá, paní Fischer otázka týkající se hodnocení ex ante. Tady si myslím, že je přesně potřeba vyjasnit, v čem spočívá argument. Akt ani já nemáme žádný problém v tom, aby veřejnoprávní vysílatele používali nové technologie, že prostě by neměli někde jenom skomírat v analogové díře, zatímco my vzkvétáme v digitálním světě, to prostě nejde. Pochopitelně, že můžou mít onlineové služby a digitální kanály. Otázka ale je, jakým způsobem tento nový svět budeme regulovat. Nesouhlasím nutně s kolegyní z Dánska v oblasti podrobností v tomto sdělení. Návrh tohoto sdělení má devět odstavců, které se týkají právě tohoto hodnocení ex ante. První tři v podstatě jenom tak povídají, že členské státy zůstanou, že jim zůstane pravomoc a potom se hovoří o konkrétních okolnostech, v rámci kterých se ošetřuje situace, kdy nemáme nezávislé regulátory. Toto není podrobné. podrobnosti se vytvářejí na místní úrovni. Třeba u nás dohoda mezi Ovkomem a BBC Trustem má 36 stránek. Ta dohoda, která se týká této kontroly. A v Německu eh, máme 90 stránkovou smlouvu, na základě které vzniká ten třístupňový test komise devět odstavců. Já myslím, že to je v pořádku, protože komise stanovuje na evropské úrovni obecné zásady s tím, že podrobně se to rozvádí na národní úrovni. A pokud jste malý členský stát, tak si myslím, že to nemusíte rozvádět tak eh, do takové míry, jako třeba u nás anebo eh, v Německu. Pokud v Dánsku to na šesti stránkách, my s tím nemáme problém. Bylo zajímavé, že dva ze zástupců veřejnoprávní vysílání Dánska a Německa už mají takovýto systém ex ante kontrol veřejné hodnoty. Prostě na jednu stranu se má hodnotit veřejná hodnota a na druhou stranu dopad na trh. Tak to byly otázky na mě. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Rosy a pan Zapil. Děkuji, paní předsedkyně, abych odpověděl vaši otázku. K hodnocení ex ante eh, vysílání veřejnoprávního, tak eh, já jsem řekl, že to je návrh Michela Bojona, což je eh, předseda pro audiovizuální eh, techniku. A v současné době eh, je to tedy v stádiu rozpracovávání a já jsem chtěl vysvětlit, z čeho vychází tento návrh. Chtěli bychom vytvořit takovou jako mřížku, Eh, hodnocení zásadních vysílání eh, veřejnoprávné televize. A tato mříž by měla taková kvalitativní kritéria, výchovná, kulturní. A používala by se spíše na hodnocení pro veřejnoprávní televize, protože to eh, nám leží hlavně na srdci. Samozřejmě nechceme se zakládat jenom na kritériích audience, protože to e, není cílem veřejnoprávního vysílání. Abych odpověděl na otázku toho, e, té televize na přání, tak zákon, který má být zveřejněn e, na konci tohoto týdne ve Francii, tak ten svěřuje do nezávislého orgánu péči, aby reguloval tuto službu. Jedná se tedy o vysílání televizních pořadů na přání. A e, tento orgán by reguloval e, reklamu, povinnosti e, produkcí, aby uváděli tedy evropské a francouzské produkce a ochrany ve Francii. To jsou takové tři základní osy, kde by tento nezávislý orgán působil všechny eh, spory, například eh, problém cen, eh, problémy používání těch služeb a poskytování služeb, to všechno by spadalo potom pod normální soudy. A spadalo by to tedy do normálního občanského práva. A pak bych se ještě zastavil u návrhu pana Bigama k těm daním v oblasti audiovizuální bylo eh, jasně řečeno v parlamentní rozpravě, že to nejsou eh, eh, daně, které jsou, které jdou přímo jenom z odboru televizního, to jsou daně, které přichází z rozpočtu. Samozřejmě Myslím si, že eh, vláda, tak jak se od ní očekává, eh, vzhledem také k ekonomické krizi v roce 2009, že každopádně eh, komerční televize bude i nadále používat zdroje z reklamy, z publicistiky. Ale tyto daně tedy z reklamy by měly být nějakým způsobem proporční. Ale říkám, Nejsou to tedy eh, daně, které, jsou, které pochází přímo jenom z oblasti televizní. Eh, co se jedná o princip subsidiarity? Zde se zdůrazňuje potřeba pro veřejnoprávní vysílání Eh, moci eh, se podílet na této digitální regulaci, takže eh, se očekává, že k tomu bude koncensus ze všech stran. Děkuji. Děkuji. Pan Kosta nakonec. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A rád bych se ještě vyjádřil ke dvěma tématům, které zazněly během naší diskuse. Řada lidí dnes odkazovala k francouzskému modelu a k novým finančním kritériím. Domnívám se, že zásada tohoto modelu je dobrá. Jinými slovy, soukromé televizní kanály využívají a oblasti, ve které nepodniká veřejnoprávní služba, nebudou tam tedy mít konkurenci v oblasti reklamy a následně to kompenzují státu. Takže princip tam nemám problém, ale to provedení eh, si myslím, že není úplně dokonalé. Mám totiž pocit, že ten francouzský systém nebyl úplně vyrovnaný. Při zavádění takovýchto systémů je potřeba se třeba podívat na možnost, jestli by v některých oblastech nemohli dostat od eh, státní vysílacích orgánů eh, soukromé televizní stanice kontrakty. Určitě to chce ještě více práce. Další oblast, ke které jsem se chtěl vyjádřit, ta se týkala zbližování sdělovacích prostředků a následně my sami se můžeme rozhodnout, na co se budeme dívat. A myslím si, že z toho vzniká určitá příležitost, především pro poskytovatele veřejnoprávního vysílání. Internet začíná hrát opravdu ústřední úlohu a to bychom měli vnímat jako příležitost. Je to příležitost z toho důvodu, že internet jako takový se sám stává, stal informačním zdrojem. A nové služby veřejných veřejnoprávního vysílání takto se dostanou k většímu obecenstvu a myslím si, že bychom se měli snažit to posílit. Stejně, stejně tak, jako posilujeme písemná média. Já vím, že z této oblasti zazněla kritika, ale přesto si myslím, že to je zajímavá oblast. Dále. Domnívám se, že veřejnoprávní televizní vysílání by třeba mohlo dostávat finance z toho, že by eh, mohlo spoplatňovat stahování z internetu. Veřejnoprávní vysílatele většinou mají velké archivy a pokud by to dali na web, tak by to bylo v souladu s jejich misí. Děkuji mnohokrát, pane profesore, a chtěla bych poděkovat vám všem za to, že jste dnes přišli a zúčastnili se. Já pochopitelně nemůžu přijmout své vlastní stanovisko, nicméně přesto bych eh, všem účastníkům a vystupujícím, kteří zastupovali svůj sektor, chtěla zmínit jednu věc. Z reklama, zrušení reklamy a eh, čisté financování z veřejných zdrojů bude záviset na tom, do jaké míry pochopitelně veřejný rozpočet bude schopen najít prostředky na to, aby mohl eh, financovat eh, programové, programy, které jsou kvalitní a třeba ve více jazycích. Neměli bychom tady vytvářet nějakou dvoj, dvojrychlostní společnost. Je potřeba, abychom se vždy řídili prioritami každý, každého národního rozpočtu. Takže ještě jednou vám děkuji. Děkuji zástupcům komise. Mám pocit, že to je určitě velmi zajímavé téma a že se nám podařilo dopracovat se k opravdu jádru tady tohoto zajímavého, tajuplného a náročného sektoru. A myslím, že brzy zorganizujeme spolu s výbory Ekona a ITRE další podobné slyšení a budeme hovořit o státní podpoře audiovizuálního sektoru. Děkuji vám všem za účast. Přeji pěkné odpoledne.